Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Protokoll der Kolegyně, kolegové, zápis ze včerší schůze a přijaté texty jsou k dispozici. Jsou nějaké námitky? Není tomu tak. A dostáváme se tedy k vysvětlení hlasování. Ještě jednou prosím eh, ty, kteří se chtějí soukromně bavit, nechť opustí jednací sál. Auch gerne einige noch namentlich bitten. Bude-li to třeba, mohu některé dokonce vyzvat i jmenovitě. Wir beginnen a začneme vysvětlením hlasování návrhu na vyslovení nedůvěry Evropské komise. Začne pan kolega Mach. Herr Kollege Mach. Pane kolego Machu. Mikrofon, micro. Micro. Bez mikrofonu. Now, yes. Yes. Does it work now? Už to funguje, pane předsedo?

Paní kolegyně Jill. Děkuji vám, pane předsedo. Je důležité, abychom zaujali silné stanovisko k daňovým únikům. Je naprosto nepřijatelné, aby velké korporace mohly využívat nástroje, které jsou určeny pro občany, aniž by do nich náležitě přispívali. E, není možné, že některé země využívají smyčky v legislativně. Pan Juncker musí odpovědět na velmi vážné dotazy a je potřeba zajistit, aby na ně skutečně odpověděl. Ale místo toho, abychom komisi zrušili, je potřeba, aby s tímto problémem začala bojovat. To by bylo skutečně v zájmu našich občanů a já silně pochybuji o tom, že bylo v zájmu našich našich občanů, e, tedy to e, dát na pořad jednání toto usnesení. E, říkám si, zda jeho předkladatelé by nebyli spokojeni třeba s tím, že by mohli být na prvních stránkách deníku, tím, že by jaksi protahovali toto řízení. Proto jsem hlasovala proti. Děkuji. Děkuji vám, paní Jill, jako další kolega pospíšil

Děkuji vám. Jako právnička eh, eh, bych to viděla tak, eh, když máme zloděje, který chce krást, a pak ho někdo přichytne a teď začne mluvit, že legislativa není dobrá a že nesprávně se staví k Eh, krádežím. A co je to krádež a co je jenom vzetí z jednoho místa na druhé? Jsou i think that, uh, myslím, že to eh, vypadá, že takovému člověku bychom tady tlaskali uh, eh, za to, že je expertem na uh, přepadávání a krádeže a pak uh, bychom ho asi zvolili do čela nějakého orgánu, který má bojovat proti uh, zločinnosti a proti uh, krádežem. Já jsem tedy byla pro nedůvěru komise a myslím si, že pan Juncker není vhodný na toto místo. Děkuji vám. Děkuji paní kolegyně Morová, pan kolega Balčo nyní. Děkuji, pane předsedo. Ano, je zde návrh na vyslovení nedůvěry a tento byl odmítnut a to je ostuda pro celý parlament. Ano, pan Juncker je vinen, protože za doby jeho ministerského předsedování se velkovévodství Lucemburské stálo daňovým rájem. A to znamená, že eh, bylo sebra, byly sebrány miliony eur eh, lidem z jiných zemí. Toto je ostuda. Je to ostuda pro tuto většinu, protože ti nebyli schopni eh, předložit pádné argumenty pro pana Junkera. Spíše eh, útočili proti předkladatelům tohoto návrhu na vyslovení nedůvěry. To je velmi špatné. A já se nedomnívám, že ti, kdo hlasovali proti, jsou důvěryhodní a nedovedu si představit, že by komise mohla skutečně dozírat nad smlouvou. Děkuji mnohokrát, slovo má pan kolega Iglesias. Děkuji vám, pane předsedo. Dnes jsme neviděli nic dobrého. Tady v poslanecké sněmovně viděli jsme, jak se tady představovalo usnesení pro vyslovení nedůvěry ti, eh, kteří tady hájí daňové rády a ti, kteří jsou proti lidským právům, ale viděli jsme něco ještě smutnějšího. Socialisté v této sněmovně, především španělští socialisté, měli možnost podpořit eh, tento návrh na vyslovení nedůvěry, protože který my jsme předložili, protože bojujeme proti politice přísných úspor a proti daňovým rádům. Dnes evropští socialisté znovu ukázali, že mají jenom jiná slova a jiné činy. Když se podíváme na to, co se tady dělo v, této, v tomto parlamentu, viděli jsme, že socialisté jsou pro tuto komisi a to je ostuda pro celou Evropu. Děkuji vám, pane kolego, a nyní hovoří Pan kolega Duchan, děkuji mnohokrát, pane předsedo, drazí kolegové, euroskeptici a extrémní pravice, která předložila návrh na vyslovení nedůvěry komise Junkara, sledují stejnou logiku eh, jako vždy. Jsou to ti, eh, kteří obecný zájem Evropské unie chtějí změnit ve prospěch národních zájmů. Ano, Jean-Claude Juncker, stejně jako jiní, eh, se účastnil skandálního systému, kdy přímo v Evropské Evropské unii existoval daňový ráj, kde docházelo k příjmům nezdaňovaným určitých akcionářů či finančních institutů. To opravňuje samozřejmě politiku přísných úspor a sociální ehm, škrty. Ale je třeba eh, rozhodně odsoudit ty zdvižené ruce nacionalismu a tento systém, který byl realizován v Lucemburku a jinde, který může být legální v očích určitých lidí, je systém nelegální. My chceme více Evropy a méně nacionalismu. Děkuji, pane kolego. A nyní pan kolega Henen. Thank you, Mr. Deputy. Děkuji, eh, pane předsedající. Já jsem hlasoval proti panu Junkerovi a proti jeho komisi. A já jsem eh, byl navíc eh, otevřený o tomto a těžko by se tady našlo, našel někdo, kdo soukromně byl přesvědčen, že právě on by měl stát v čele komise. On má příliš dlouhou historii. Nicméně Eh, má právo na eh, premisy eh, neviny a začal být teprve vyšetřován, čili zatím nemáme výsledky vyšetřování, čili tento, tento návrh byl špatně připraven a prostě eh, být šéfem vlády v době, kdy jsou nízké daně, to skutečně není, není žádný zločin. Není zločin snižovat daně. Tady skutečně k tomu takto nelze přistupovat. Děkuji, pane kolego Henene. Nyní pan kolega Marias. Pane předsedající, já jsem eh, eh, hlasovala proti panu Junkrovi, když kandidoval na šéfa komise, protože jakožto předseda euroskupiny byl také zodpovědný za memorandum a za škrty v Řecku, které řeky tak bolely. Juncker ovšem eh, nyní vidíme, že vycházejí na povrch ještě horší věci a proto jsem tedy hlasoval pro návrh na vyslovení nedůvěry. To, že ten návrh byl podepsán také eh, extrémní pravici eh, a s nimi tedy politicky nesouhlasíme téměř v ničem, ale to by nemělo být pro nikoho alibi pro to, aby eh, vyslovení nedůvěry Evropské komisi odmítli. Důležité ovšem tady je, že bychom skutečně měli odstranit pana předsedu Junkera z čela komise. Děkuji. A nyní pan kolega já. Děkuji, pane předsedo. Politika se eh, musí eh, brát tedy ohledy na realitu a jestliže se nám nelíbí realita, pak je třeba eh, upravit politiku. Eh, to, co se děje s daňovou politikou v členských zemí, se nám nelíbí a my bychom chtěli tedy eh, politiku daní harmonizovat. A je tedy nutné, aby eh, komise na tom velice rychle pracovala. Jakékoliv personální změny v čele komise by to všechno jenom odložili a zpomalili. My musíme využít hybnost, která se tady právě objevuje a musíme eh, využít toho, že členské země jsou připraveny svůj odpor proti tomu eh, změkčují. Eh, takže já jsem byl proti tomuto populistickému návrhu. Děkuji. Nyní paní kolegyně von Storch. Děkuji vám. Také já jsem dnes hlasovala eh, pro vyslovení nedůvěry proti Junckerovi, protože jeho komise by velice ráda hlasovala pro. E, vyšetřování to zjevně není v zájmu tohoto Evropského parlamentu e, a proto teď se hlasovalo pouze o to, zda souhlasit s vyslovením nedůvěry ano či ne. To je věcná otázka, není to ideologické, není to ani pravicové, ani levicové. Zda tedy se tato komise podpoří či nikoli a my za alternativy für Deutschland už jsme dvakrát se vyslovili velice zjevně proti tomu. My jsme si nepřáli mít Junckera jako předsedu komise, nehovo- nehlasovali jsme pro něj, proto jsme byli proti celé komise a proto se chováme důsledně a zcela neideologicky rozhodujeme opět stejně. To znamená, že jsme hlasovali pro vyslovení nedůvěry. Jak říkám, není to levicové, pravicové, je to prostě záležitost věcná. Děkuji vám, paní kolegyně. A teď má slovo pan kolega Číny. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro návrh na vyslovení nedůvěry a sice ze všech důvodů, eh, které byly formulovány v tomto návrhu a za které se postavilo celé naše hnutí pěti hvězdiček. Mm, eh, stojím jako eh, mluvčí za EFDD, kdy eh, se diskutuje o politice eh, potravin, o ochraně spotřebitelů a hlavně o ekologii. A máme tady zřeknutí se komise odmítnutí fosilních paliv. Naopak fosilní paliva se mají zdvojnásobit a to je špatné pro zdraví občanů, protože Eh, škodliviny se tudíž nebudou v ovzduší snižovat. Eh, a existuje řada legislativních iniciativ, které jsou slibné, ale ty, ty komise chce odmítnout. Děkuji vám a nyní pan kolega Golniš. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem samozřejmě hlasoval pro Eh, vysloveň nedůvěru ne proto, že bych mi nebyl nějak sympatický, ale právě pro ty chyby, ke kterým došlo. Rád opozorním eh, na retoriku pana Junkera, když se hovořilo o tom daňovém ráji, kterou on podpornil v Lucemburku, mm, tak eh, bych rád připomněl, že byl v té době ministrem financí. Možná, že nebyl osobně zodpovědný za ten skandál, ke kterému tam došlo, ale

Eh, pan Juncker mi řekl, že se v životě, ne, že v životě nebyl odpovědný za ekonomii, přitom byl ministrem. Čili já jsem se informoval a vím, že pan Juncker byl 20 let ministrem eh, odpovědným za pracovní záležitosti a finance a to přeci souvisí s financemi. Byl 18 let premiéra a co se týče jeho demisy, který byl eh, donucen po skandálu, to vyvolalo nezbytnost předčasných voleb. Já se tedy domnívám, že by měl předložit svou demisi i zde. Děkuji, pane Kolniši. A tím jsme vyčerpali ehm, prohlášení k eh, hlasování o návrhu komise a nyní se dostává usnesení o eh, kohozní politice na léta 2014 až 2020. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro eh, tento návrh usnesení, poněvadž spošťování programu pro politiku soudržnosti eh, v Anglii znamená, že eh, se nepodaří schválit v letošním roce příslušné projekty. Bohužel je třeba říci, že eh, britská vláda eh, svým váháním ohrožuje eh, alokaci 900, více než 900 milionů eur třeba pro můj region. Zdá se, že tou hlavní překážkou je neochota britské vlády delegovat alespoň ty minimální pravomoci, které jsou nezbytné. Děkuji vám. Děkuji paní kolegyně Jill. Paní kolegyně, eh, vy budete vysvětlovat hlasování vždy jako první ke všem dalším bodům, takže eh, buďte připraven. Pan Skolhráč Zdechovský. Pane předsedo, vážení kolegové, hlasoval jsem pro, protože musíme zajistit, aby byl schválen maximální počet operačních programů a tím urychlena jejich realizace

plus oproti penězům které do rozpočtu evropské unie poskytla. tedy je zjevné že i přes problémy s čerpáním těchto peněz mají tyto fondy pozitivní vliv na státy a je třeba pokračovat tak aby v roce two thousand and fourteen se alespoň část peněz vyčerpala. pane Nyní paní kolegyně Děkuji, já jsem hlasovala pro eh, rezoluce o eh, financování kohezní politiky, protože moje konstituence eh, v severovýchodní Anglii má velký prospěch s financováním mnoha projektů v tomto regionem. Eh, současné spošťování eh, v našem eh, operačním programu mnoho investic ohrožuje a to tež se dá říci o britské vládě, která jednostranně nejenom tedy zrušila naši regionální agenturu, ale také narušuje lokální ekonomická partnerství. Já tedy plně podporuji eh, rezoluci, která vyzývá komisu a i vlády členských zemí, aby se chovali zodpovědně a co nejrychleji tuto situaci vyřešili, zejména tedy v mém regionu, který trpí největší nezaměstnaností eh, v celé Anglii. Jde nám skutečně o hodně, jsou to stovky milionů. Děkuji a nyní paní kolegyně Berda. Děkuji, já jsem podpořila tuto rezoluci a chci vyslat jasný signál komisi a národním vládám, že prostě musí jednat odpovědně. Více než 400 milionů liber pro jihovýchodní Anglii eh, ohrožují implementaci regionálního operačního programu, eh, což znamená tvorbu eh, pracovních míst, vzdělávání mladých lidí a tak dále. Komise musí udělat všechno, co je v jejich silách, aby tento proces urychlil, aby vše bylo provedeno na čas a vše dodržováno. Implementace musí začít co nejdříve, to je princip. Místní orgány takto budou moci začít eh, žádat o peníze z těchto opravdu života je důležitých eh, prospekt, eh, projektů. Děkuji nyní pan Henen. Děkuji, pane předsedo. Celý kohezní projekt eh, je jednou z těch nejměřitelnějších selhání od, od zavedení Maastrichtské smlouvy. Kam většina fondů šla? Do Řecka Eh, prostě pravda je taková, že jestliže zvýšíte daně pro eh, bohaté země a ty peníze dáváte do chudých zemí, tak ochuzujete oba dva a dokonce celé země začínají být závislé pouze na dotacích. Někteří britští kolegové už řekli, jak důležité je, aby také projekty v Velké Británii byly financovány. Ale my jako Velká Británie dáváme více, než kolik dostáváme. Ale eh, navíc Eh, dáváme to na projekty, eh, které nevytvářejí eh, pracovní místa, spíše jenom oslavují velkou, tady Evropskou komisi. My bychom neměli jít do kohezních projektů, spíš bychom měli dát více svobody zemím a dokonce jim umožnit, aby opustili eurozónu. Děkuji mnohokrát, následuje kolega Jarek. Děkuji, pane předsedo. My jsme hlasovali pro toto usnesení. Dovolte mi tři poznámky. První připomínka. Politika soudržnosti je důležitá a měla by vést k přiblížení životních poměrů. Víme samozřejmě, Eh, že to děláme pod podpisem lepší výdaje. Chceme, aby to bylo smysluplně nasazováno, ale rád bych vyjadřil například v mém regionu. Politika soudržnosti se velice osvědčila a že je tady vývoj zaznamenatelný například v nových spolkových zemích, ve východoněmeckých regionech. Roste ekonomika, daří se lépe lidem a to je díky evropské politice soudržnosti. Za druhé, eh, jednou za sedm let tady zažíváme vždycky tu stejnou stejnou hru a proto bychom měli politicky se zasadit o přechodné předpisy, aby to mohlo, aby tato kohezní politika mohla být uskutečňována bez nějakých přestávek. Za třetí by členské státy měly konečně poukázat ještě ty příspěvky, které dluží. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane kolego Járe. Tím jsme uzavřeli vysvětlení hlasování, které se týkaly politiky soudržnosti 2014 až 2020 a nyní se dostává. k 25. Eh, výročí umluvy OSN a právech dítěte a začíná paní kolegyně Diel. Uh, já z celého srdce podporuji tento návrh rezoluce, poněvadž plně se stotožňuji s tím, že práva dětí musí být ádrem eh, politiky EU. Zanedbávání dětí, jejich zneužívání a obchodování s nimi, eh, to jsou zprávy, které slyšíme den o denně a to znamená, že je třeba přijmout další opatření na ochranu našich dětí všechny děti bez ohledu na etnický eh, původ či vzdělanost eh, musí eh, být chráněny maximálně. A naše politika v této oblasti musí být posílená, poněvadž hovoříme o té nejslabší části obyvatelstva, která je také nejohroženější. Děkuji vám. Děkuji paní kolegyně Gil, nyní pan kolega Tkárty. Er já jsem podpořil rezoluci o 25. výročí umluvy OSN o právech dítěte a já vítám příležitost poukázat na agendu práv dětí a mládeže v Evropské unii. My musíme pracovat pro děti globálně a musíme zajistit všem právo na život a spokojené dětství. Také musíme obnovit zaměření na mládež a děti, protože mnohí, mnozí z nich zaplatili cenu nejvyšší za bezohledné politiky úspor. Děkuji vám. Ähm, Děkuji, pane kolego. A nyní pan kolega Morgano. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, Evropský parlament eh, u příležitosti 25. výročí úmluvy OSN o právech dítěte se veškerou silou znovu zasadil o to, že děti musí být chráněny, musí to být součást politiky Evropské unie Domnívám se, že když se připomínají taková výročí, není to pouhým rituálem, je to zároveň příležitost pro bilancování a přeskum toho, do jaké míry se naplnily snahy k ochraně menšin po 25 letech, kvantitativně i kvalitativně. A můžeme přesně vidět, kolik věcí se opravdu stalo skutečností a rovněž jakým způsobem se odražili, odrazili v kultuře, ve službách pro rodinu, v legislativě. Je třeba ještě lecos učinit, mnohé stojí před námi ale snažit se chránit práva dítěte znamená eh, zasazovat se o dobrou budoucnost. Co se týče eh, řečník je přerušen a děkuji vám, pane Morgano. A teď pan Tanov. Děkuji, pane předsedo. I já samozřejmě oslavuji 25. výročí této umluvy o právech dětí a samozřejmě bez výhrad odsuzuji to vše hrozné, co se dětem ve světě děje, jako podvýživa, děčtí vojáci, sebevražední atentátníci, nucené svatby, obchodování s dětmi, ale i například ženské obříšky obřízky, ke kterým údajně dochází i u nás v Londýně. Viděli jsme nedávné hrůzy ze strany Boko Haram v Nigerii a ISIS v Iráku, kde se znásilňují a zotročují mladé dívky při naprosté beztrestnosti. Nicméně jsou zde určité aspekty, se kterými nesouhlasím. Jsou to členské státy, ne EU, kdo má hlavní kompetenci. A za další, jako otec tří malých dětí, sám jsem přesvědčen, že některé otázky, které se týkají e, brzké sexualizace a genderové identity, e, jak si narušují Eh, má rodičovská práva, takže jsem se zdržel hlasování. Děkuji. Děkuji. Jako další pan Jár. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro usnesení a z pohledu petičního výboru bych rád učinil tři připomínky. Za prvé by mělo být jasně řečeno, že porušování dětských práv není jenom problém v rozvojových zemích. Nýbrž k němu dochází rovněž ve členských státech Evropské unie. Za druhé, v petičním výboru máme stále problém, že když se hovoří o právech dítěte, takže vždycky členské státy tady připomínají jejich vlastní kompetence, vlastní odpovědnost, jako by dělali takzvaně close jobs, to znamená méně dialogu s institucemi Evropské unie na této úrovni. A za třetí, udělal jsem zkušenost zejména, když se to týče práv dětí, měli bychom se pokusit Eh, zavést rychlejší postupy, eh, protože právo je jedna věc, ale jeho prosazování je věc druhá. Když to trvá několik let v Evropské unii, než se vyjasní určité právní otázky, není to dobré pro blaho dětí. A přesně na tomto místě budeme pokračovat v naší práci. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane kolego Jára. Nyní pan kolega Kelly. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím si, že bychom se měli zaměřit na práva dětí, a to zejména v tomto velice důležitém roce, tedy 25 let po eh, dané úmluvě OSN samozřejmě v mnoha oblastech jsme dosáhli pokroku, ale je potřeba učinit ještě více, zejména v otázkách vzdělávání, zdravotnictví a rovnosti. Každé dítě má právo na vzdělání. Každé dítě by mělo být mít přístup ke vzdělání, mělo by mít přístup k trhu práce. Bez zdraví nemůžete vést šťastný život. A co se týká rovnosti, zatím nemáme genderovou rovnost mezi chlapci a dívkami, jak říkal Charles Tenek, v celé řadě částí světa. a Proto je pro nás zde v Evropské unii velice důležité, abychom se s těmito otázkami vypořádali. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego. Tolik tedy prohlášení ve eh, vysvětlování hlasování u příležitosti usnesení 25. výročí umluvy OSN o právě dítěte a nyní se dostáváme k vysvětlení hlasování k návrhu usnesení k jednotnému digitálního trhu. Paní kolegyně Jill. Uh, Já jsem hlasovala pro mm, toto usnesení Eh, protože komise již eh, pětkrát nesplnila eh, své sliby k jednotnému digitálnímu trhu. Nejenom, že nám chybí těch 60 miliard eur, které jsme měli získat zvýšením účinnosti a efektivnosti, a bylo by nám to pomohlo v boji proti ekonomické krizi. Kompetitivní digitální trh by Evropě pomohl, aby zaujala důstojné postavení v konkurenci eh, v globální eh, v této oblasti. Eh, co můžeme nabídnout proti globální konkurenci, například Google? My prostě chceme, aby všichni spotřebitelé a firmy eh, měli eh, z tohoto digitálního rozvoje prospěch a nejenom jedna firma. Děkuji a nyní pan kolega Buda. Děkuji vám. Já jsem hlasoval pro tuto rezoluci, poněvadž toto znamená uskutečnění eh, další Eh, vlny digitální revoluce. Společný digitální trh je předpokladem fungování Evropské unie a eh, také je klíčem k tomu, aby Evropská unie zaujala své náležité postavení v globální konkurenci Jde o technologické možnosti, které umožní eh, rozvoj dalších příležitostí pro eh, nové a nové eh, pracovní příležitosti. My zatím máme bohužel příliš mnoho překážek v digitální oblasti pro uživatele a firmy. My třeba máme portál veřejný portál Evropské unie. To je dobrý příklad, nebo také rozšiřujeme možnosti a příležitosti pro evropské firmy. Pokud bychom měli jednotnou certifikaci a eh, řečník předušen. Paní kolegyně Bilde, děkuji vám. Já jsem hlasovala proti tomuto jednotnému digitálnímu druhu, který nám je prezentovan jako jediný možný potenciál, který umožňuje stimulovat hospodářský růst a posílit důvěru. Podle článku 3 zakladajících smluv z roku 2012 jednotný digitální trh a volný pohyb oběh. Tady komise chce liberalizovat pouze digitální trh. Pravdou je, že nové technologie jsou důležité pro celkový rozvoj, ale Evropa tady zaostává ve srovnání s USA

Například, když se podíváme na mm, venkovské oblasti, tam ještě nemají všichni přístup k internetu. Eh, tento trh se dá zdá být, nebo jde snaha o digitální trh se zdá být trojským koněm komise. Je třeba restaurovat volné poskytování služeb a volný oběh služeb pro všechny občany, pro všechny komuny, aby, eh, pro všechny obce, aby si občané sami mohli svobodně vybrat svůj přístup k digitální

Děkuji vám, pane a nyní pan vám, pane předsedo. Já jsem rovněž hlasoval pro tuto zprávu ze tří důvodů. Za prvé bylo konstatováno, že potřebujeme leccos zdohnat. Moderní infrastruktura jednadvacátého století, máme společný vnitřní trh a musíme samozřejmě také digitální techniku zaručit. To znamená volný přístup, eh, pohyb služeb, ale také bránit monopolizaci. Za druhé konstatovali jsme zejména sítí sítí a u mobilních telefonů, že ekonomika jako taková nevyřeší vše a díky Evropské unie jsme tady snížili roamingové poplatky a jiné zvláštní daně, eh, které vymýšlely jednotlivé eh, společnosti eh, pro mobilní telefony. A za třetí, jako člena agrárního výboru mě těší, že Evropská unie má vždycky také bere ohled na venkovské oblasti, protože to, jak tady zaznělo, zejména v venkovských oblastech, je třeba lecos dohnat v digitálním propojení. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane kolego, a nyní paní kolegyně ní. Niblerová. Děkuji vám, pane předsedo. Také já jsem hlasovala za usnesení pro posílení digitálního trhu, protože se domnívám, že i v digitálním světě potřebujeme férové podmínky. Tři konstatace. Za prvé, dříve byl bottleneck, to úzké hrdlo lahve, co se týče přístupu k internetu, Eh, vlastně podmiňován poskytovatele. To se posunulo směrem k velkým, eh, k provozovatelům velkých platform a proto je důležité, abychom se nyní soustředili na tyto provozovatele velkých platform, protože víme, co se tam děje. Za druhé, potřebujeme širokou politickou veřejnou diskusi, aby eh, ten nástroj toho oddělení mezi jednotlivými obchodními oblastmi, jak je to formulováno v usnesení, bylo zamítnuto. Já se domnívám, že to jde příliš daleko hluboko. Jako, je třeba vytvořit všude férové podmínky, ale o tom je třeba politicky diskutovat. Za třetí nejde o to, aby se tady eh, pranířovaly jednotlivé koncerny. Myslím si, že je férové, abychom jako poslanci přeskoumali, co se děje v digitálním světě. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní kolegyně, a nyní pan kolega Kelly. Eh, Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. Samozřejmě všichni souhlasíme, všichni se shodneme, že je velice důležité toto do co nejvyšší možné míry provádět, v tom smyslu, že nám to pomůže překonat hospodářskou krizi a pomůže nám to dospět v Evropské unii k růstu. Takže e, v tomto souhlasím se zbytkem své frakce, až na jeden návrh, návrh 10, druhá část. Tam se mluví o unbundlingu, tedy odpojení vyhledávačů od ostatních služeb. A já si myslím, že je asi trošku brzy, abychom mluvili o něčem takovém. To nicméně je potřeba zaměřit se na možné důsledky. Uvidíme, co se bude dít dál. A konkrétně si myslíme, že toto by mohlo mít velký vliv na e, biznis v mé zemi a i v jiných členských státech. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Kelly. Tím jsme ukončili vysvětlování hlasování k tomuto tématu, tedy k digitálnímu trhu. A teď se dostáváme k otázce usnesení na téma podvýživa dětí v rozvojových zemích. Začíná paní Jill. Děkuji, pane předsedo. Je naprosto nepřijatelné, aby více než 170 milionů dětí mladších pěti let byly podvyživené nebo měly opožděný růst. 55 milionů dětí přitom trpí vážnou podvýživou. To jsou čísla, která nás musí probudit. Nejenom v tom smyslu, že musíme eh, zlepšit koordinaci humanitární a rozvojové pomoci, ale musíme se také zaměřit na širší souvislosti a řešit základní příčiny tohoto nepřijatelného utrpení například sucho z důvody změny klimatu, politické problémy a tak dále. Dlužíme to těmto dětem a daným komunitám v daných zemích, ale i sami sobě, abychom využili veškeré naše pravomoci, abychom konečně dospěli v této základní oblasti ke změnám. Děkuji vám. Děkuji. Pan Henen tady už není, takže pan Morgano. je Morgano. Pane Morgano, Pane předsedo, děkuji. Eh, mezinárodní eh, konference na ochranu eh, dětí působým způsobem doložila, jak miliony lidí trpí chronickým hladem. Mnoho dětí do věku pěti let mají vůbec problematiku růstu. Eh, přes 40 úmrtí dětských je způsobeno podvýživou. Musíme se mobilizovat v mezinárodním měřítku. Je třeba mobilizovat investice i prostřednictvím agentur OSN, prostřednictvím G20 i prostřednictvím nevládních organizací. Je třeba spolupůsobit i e, ti, všechny ty státy e, musí se zasadit o to, aby se bojovalo proti hladu, aby se odstranil hlad. Potřebujeme trvalně udržitelnou ekonomiku. Děkuji vám, pane kolego, a nyní pan kolega Kelly. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Toto téma se týká toho tématu předešlého, tedy 25. výročí úmluvy o právech dětí, ale samozřejmě První věc, kterou potřebujeme k životu, je eh, moci jíst. A to prosím jíst nejen kde co, ale náležité potraviny. Bohužel to je problém v mnoha částech světa, ale částečně také i v Evropské unii. Nicméně eh, Evropská unie si nezaslouží kritiku, protože my jsme největším dárcem humanitárně rozvojové pomoci na světě a samozřejmě prostor pro zlepšení existuje vždy a, a tato zpráva zdůrazňuje některé problémy, které je potřeba aktivně řešit. Je potřeba situaci zlepšovat, musíme pomáhat třetím státům zajišťovat udržitelné zemědělství a osvědčené postupy v něm. Toto je dobré usnesení, které jsem já rád podpořil ve všech jeho aspektech. Děkuji. Děkuji. A slovo má na závěr pan Tarabela. Pane předsedo, jsem hlasoval pro toto usnesení o podvýživě dětí v rozvojových zemích. E, a těší mě, že pozměňovací návrh číslo 3 byl prijat, protože to, se, to vlastně navazuje na závěry OSN, e, které hovoří o poskytnutí nezbytné výživy i v rámci zlepšování zemědělství. Ale jak se zdá, Evropská lidová strana tady byla proti tomu, protože oni tady tvrdí, že chtějí bojovat proti ilegalitě, ale přitom eh, se nepřipojili k tomuto. Je to tak, že oni tleskají výrokům OSN, ale potom je nerealizují ve svých hlasováních a přitom je třeba podpořit eh, toto usnesení. Děkuji vám, pane Tarabelo. Tím jsme ukončili vysvětlení hlasování k tématu podvyživetí v rozvojových zemích. Zápis. Pan kolega Kelly k jednacímu řádu. Dovolte mi jenom jednu stručnou procesní námitku. Já jsem to chtěl zmínit během hlasování, ale nechtěl jsem zdržovat. nechtěl jsem zdržovat ani vás, který jste odvedl skvělou práci, pane eh, předsedo. Týkalo se to ústního pozměňovacího návrhu, myslím si, že to byl návrh 11, eh, který jsme diskutovali v souvislosti se studiemi dopadu. Bylo to jmenovité hlasování a poté zástupce ALDE se, se postavil a předložil ústní návrh. Tak jsem to tedy aspoň pochopil. Ale obvykle by se přece Eh, takovéto ústní návrhy řešili před tím odhlasováním toho návrhu, tak si říkám, jestli mi to může někdo vysvětlit. Eh, děkuji. Eh, ich habe auch die Antwort. Ich habe... Mám odpověď. Pravděpodobně, ale možná, že pan kolega si nevšiml, že jsem řekl, že tento týden tady ukončí pan Tarabela naše zasedání, ale přesto já samozřejmě odpovídám. Pozměňovací návrh 11 jsme hlasovali jmenovitým hlasováním a poté kolega, teď si nevzpomenu na to jméno, se přihlásil a pronesl ústní pozměňovací návrh k origina- k původnímu textu odstavci 11, ne k tomu pozměňovacímu návrhu 11 jako takovému. A tato změna byla přijata. Zápis tohoto zasedání bude předložen ke schválení parlamentu na zahájení příštího zasedání a přijatá usnesení budou eh, přípustným všem osobám eh, zpřístupněna. Dámy a panové, teď je vás tady čtyři, jste pět. Děkuji vám všem, děkuji všem, kteří zůstali v sále, děkuji tlumočníkům za skleněný